meine sehr verehrten... Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, museli jsme eh, chviličku počkat, abychom dosáhli usnášení schopnosti, ale jsem rád, že nyní je nás eh, už přítomných dostatečný počet, tak abychom mohli začít. Já vás eh, všechny srdečně vítám Zdravím také tři zástupce eh, polského předsednictví rady, kteří dnes eh, se s námi sešli na závěr eh, na závěr mm, polského předsednictví. Vítám de, viceministra spravedlnosti, dále pana Sponu z ministerstva zahraničních věcí a také vítám pana Purbanského Eh, ještě než začneme eh, diskusi s předsednictvím eh, rady, tak musíme vyřídit pár formalit. Nejprve k agendě body 16, 17 a 22 se odkládají, bod 24 bude projednáván před bodem 18. Jinak já sám za sebe nemám další oznámení. Eh, ještě mi tady něco předkládají, takže se podívám. Tady mám oznámení předsedy. Dnes eh, nemáme tlumočení do bulharštiny z technických důvodů, protože nemáme k dispozici tlumočníky a to mám pocit, že je asi všechno, co se týče sdělení předsedy. Pak tady máme zápis eh, ze schůze z 21. 22. listopadu. Pokud nikdo nemá nic proti, tak předpokládám, že můžeme tento zápis schválit a můžeme rovnou pokročit k bodu číslo 4. Já bych navrhl, abych udělil slovo eh, nejprve panu Žianokovi. Prosím, máte slovo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, e, panie i panowie posłowie. Děkuji vám, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, vážení přítomní. Je mi velkou ctí a velkým potěšením, že mohu jménem polské vlády zde dnes osobně vyslovit své poděkování vám všem. Děkuji vám za spolupráci během minulých šesti měsíců. Je to první Eh, bylo to první i polské předsednictví v Radě Evropské unie a vlastně eh, také první předsednictví za nové smluvní reality a proto byly eh, ze strany občanů a států vkládány velké naděje do tohoto předsednictví a my jsme se snažili, aby ten, abychom obstáli tváří v tvář těm výzvám. My jsme pravidelně spolupracovali s výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu a eh, musím říci, že, jsme, že se nám dostalo významné podpory při eh, řešení našich úkolů a za to vám děkujeme. Co se týče výsledků eh, polského předsednictví v Radě v občanském právu a v obchodním právu, tam bych rád zdůraznil především to, že práce na jednotlivých projektech pro nás byla důležitá z toho důvodu, že jsme chtěli ukázat, že Evropská unie skutečně eh, obstojí eh, tváří v tvář výzvám, které před nás klade krizová doba. Chtěli jsme ukázat, že Unie může vyřešit každodenní problémy svých občanů, že může schvalovat řešení i v oblasti justice a, že, a spravedlnosti a že, že je možnost vytvořit evropské povědomí, právní povědomí. V posledních měsících našeho předsednictví jsme se snažili eh, zaměřit svou práci na nařízení mm, ve věcech dědictví, zejména co se týče evropského dědického osvědčení. My všichni známe tuto iniciativu, která má obrovský význam pro občany Evropské unie. Eh, jedná se o volný pohyb občanů vlastně přes hranice eh, a Mnohem častěji než dříve se občané dnes rozhodují, že se přestěhují do jiného státu Evropské unie a že nezůstanou ve svém původním státě. Přestěhují se s celou svou rodinou do jiné země a chtějí tam zůstat. Uh, žít. A všichni víme, že to samozřejmě je spojeno s určitými otázkami případného dědictví a pozůstalosti. A proto je důležité eh, tyto záležitosti vyřešit, řešit, eh, najít eh, evropské řešení záležitosti dědictví schválení schválení eh, různých, eh, různých řešení, eh, které právo je použitelné, které pro dědictví, jak by mohla vypadat jednotná úprava a tak dále. Musím říci, že mě těší, že minulý týden na schůzi ministrů spravedlnosti došlo k všeobecné schodě týkající se textu tohoto nařízení, s výjimkou dvou otázek, na kterých se ministři ještě zatím nedosáhli shodnout v radě. Týká se to zprávy pozůstalosti jednak a jednak otázky darů eh, za doby života. A um, a otázky, které, eh, která je schrnuta pod pojmem clawback. Ale doufáme, že eh, za dánského předsednictví i tyto dvě nedořešené otázky eh, nakonec budou vyřešeny. Paralelně s pracemi v Radě jsme celou dobu vedli neformální dialog s Výborem pro právní záležitosti, mimo jiné v souvislosti s tímto návrhem nařízení. A já bych rád poděkoval Kurtu Lechnerovi, který eh, byl zpravodajem v této otázce za jeho obrovské nasazení v rámci dialogu eh, na toto téma. Díky naší spolupráci jsme se mohli shodnout na textu, který byl schválen v radě a který eh, vlastně víceméně byl v souladu s návrhy výboru Jury. A Podařilo se nám dojít ke schodě už během prvního čtení mezi radou a parlamentem a náš nástupce dánské předsednictví určitě obdrží veškerou naši podporu eh, při své práci na Eh, dalším vyjednávání nad tímto tématem, které nyní, která budou nyní vedena eh, oficiálně společně s parlamentem. Doufáme, že tyto práce budou opravdu již rychle dokončeny. Eh, pro polské předsednictví je to velmi důležité i proto byl také důležitý, byla pra, také důležitá, byl také důležitý, promiňte, návrh revize předpisu Brusel 1. Rada intenzivně o tomto tématu diskutovala, což přineslo své výsledky. Eh, stejně jako neformální dialog s právním výborem parlamentu. Děkuji Tadeuši Cěvkovi, který je zpravodajem k tomuto tématu a děkuji i jemu za obrovské nasazení v rámci tohoto dialogu a za veškerou podporu, kterou poskytl před polskému předsednictví. Jsem rád, že i v tomto případě se na posledním zasedání rady podařilo eh, dosáhnout opravdu velkého pokroku při práci na tomto návrhu nařízení. Eh, minulý týden eh, rada schválila politické hlavní směry pro další práci, které zahrnují také rozhodnutí o zrušení postupu exekvátor to je pro přepracovaný návrh eh, velice důležité. Eh, věřitelé díky tomuto návrhu ušetří čas i náklady, protože eh, už nebude nutná doložka o vykonatelnosti a e, to poslouží e, lepšímu dodržování práva a lepší ochraně věřitelů. S, velkou, s, velkou, s velkým uspokojením jsme mohli konstatovat, že návrh polského předsednictví e, byl schválen všem člen, všemi členskými státy a také Evropskou komisí. A já vím, že toto stanovisko výboru pro právní záležitosti určitě je v souladu s kompromisem, který eh, rozhodně poslouží ochraně zájmu našich občanů. V dialogu s Evropským parlamentem jsem si jistý, že i naši nástupci eh, budou moci dosáhnout podobných úspěchů jako my, co se týče revize nařízení Brusel 1. Jeden ze záměrů který také ležel polskému předsednictví velmi na srdci, byl návrh nařízení pro společné eh, evropské eh, právní předpisy pro oblast prodeje. Eh, při zahajovací řeči minister spravedlnosti Křištof Květkovský deklaroval svůj zájem na tomto tématu předsednictví. Bylo toho názoru, že návrh dobrovolné metody eh, deregulace eh, právních předpisů při přeshraničních eh, obchodních transakcích by podpořil, podpořil příznivý vývoj ekonomické situace. Děkuji vám za podporu, kterou jste nám poskytli od samého začátku prací na tomto tématu. A zejména pro mě bylo důležité eh, usnesení Evropského parlamentu z Dubna, které padlo ještě za eh, maďarského předsednictví a bylo podle mého názoru velmi důležitým, eh, důležitou součástí práce na tomto projektu, která vlastně umožnila jeho pokračování a usnadnila Evropské komisi také to, aby eh, vlastně přišla s určitým návrhem na podzim tohoto roku. Takže my jsme už v červenci na začátku předsednictví mohli vést eh, první debaty s členskými státy v rámci neformální rady ministrů spravedlnosti v Sopotech v Polsku. Velké poděkování z mé strany patří také eh, poslankyni Déně Volis za její neutuchající nasazení a podporu eh, v rámci konference předsednictví na téma budoucno, budoucí právní úpravy eh, kupních smluv, eh, která proběhla ve Varšavě v listopadu. Při této konferenci jsme měli to potěšení, že jsme tam mohli přivítat i pana Léneho, který byl naším nejdůležitějším partnerem v Evropském parlamentu. Velmi dlouho jsme diskutovali o eh, schvalování hm, různých návrhů za polského předsednictví. Jsme si vědomi také té skutečnosti, že návrh evropské právní úpravy eh, pro eh, kupní smlouvy je úprava, která sebou přinese situace, které mohou znamenat velkou výzvu a doufáme, že e, naše nástupci budou pokračovat v práci, která byla zahájena za polského předsednictví a že Evropský parlament i nadále bude tento proces podporovat. Jsem rád, že při posledním zasedání rady pro otázky konkurenceschopnosti na začátku prosince členské státy jednomyslně schválili společný přístup v otázce propojování centrálních a obchodních rejstříků schválení tohoto společného přístupu v radě je výsledkem velmi rychlých vyjednávání, které eh, ukazují, jak intenzivní byly práce, které jsme, kterými jsme se zabývali v posledních měsících. A já jsem přesvědčený o tom, že vytvoření společné platformy, komunikační a informační platformy eh, pro centrální a obchodní rejstříky bude určitě velmi přínosné pro přeshraniční obchod v rámci společného vnitřního trhu. A já doufám, že rada eh, eh, se Eh, tohoto tématu ujme dostatečně rychle eh, a první, první zasedání k tomuto tématu proběhne již zítra. Polské předsednictví systematicky pracovalo také na návrzích k otázkám eh, rodinného práva, partnerství, majetkovým otázkám v manželství a partnerství. Proběhly tři zasedání na různých úrovních. Proběhla první diskuse expertů k těmto dvěma návrhům, čili taková vlastně první analýza navrhovaného textu. Dále se nám podařilo zabývat se také návrhem nařízení o vzájemném uznávání e, právní ochrany v e, civilních otázkách. Minulý týden e, byla ukončena, prv, bylo ukončeno první kolo diskusí nad tímto textem v příslušné pracovní skupině. A já vím, že výbor pro právní záležitosti také předkládal stanovisko týkající se návrhu směrnice o minimálních standardech v oblasti přístupu k obhájici. A tímto návrhem se momentálně zabývá také výbor LIBE. Eh, chtěl bych vás informovat, dámy a pánové, že eh, Příslušná pracovní skupina se zabývá tímto návrhem směrnice, že předsednictví eh, realizovalo několik diskusí nad tímto návrhem a v mnoha otázkách se nám podařilo již dosáhnout konsensu, například co se týče eh, podmínek pro uznání eh, právní ochrany v otázkách kontaktu s obětí a také Eh, co se týče ochrany mimořádně zranitelných osob. Eh, při posledním zasedání Rady ministrů minulý týden jsme také představili výsledky vyjednávání, eh, která Eh, budou východiskem eh, pro dánské předsednictví, východiskem pro další práci na tomto návrhu směrnice v rámci dánského předsednictví. A nyní, co se týče výsledků polského předsednictví v oblasti ochrany duševního vlastnictví a autorských práv, tam bych rád poděkoval především za práci odvedenou ve výboru na v téma harmonizace mm, pravidel pro vnitřní trh v této souvislosti a v rámci eh, tématiky duševního vlastnictví a příslušné agentury. Zejména bych rád poděkoval zpravodajům, mm, kterými byli Antonio Masip Hidalgo Děkuji jim za eh, snahu o dosažení kompromisu v rámci výboru. Já doufám, že eh, při dnešním trialogu eh, se podaří dosáhnout schody mezi parlamentem a radou a že text nařízení budeme moci schválit. Doufám, že i otázky duševního vlastnictví se nám podaří vyřešit. Polské předsednictví eh, zahájilo práce a diskuse v radě eh, na návrhu směrnice o využívání, přípustnosti využívání osiřelých uměleckých děl. My víme, že to téma je velmi aktuální, musí být vyřešeno a že Evropská unie by měla učinit příslušné kroky, aby eh, ochránila eh, využívání těchto děl a aby by, a zároveň umožnila jejich zveřejňování na internetu, eh, v knihovnách a v archivech. Kromě toho v radě Eh, došlo k rozhodnutí eh, týkajícímu, týkajícímu se eh, boji proti, boje proti padělkům a pirátství. A i tam se Rada a parlament shodly. Dámy a pánové, já jsem přesvědčený, že to, čeho se nám společně podařilo dosáhnout, jednoznačně ukazuje, že Evropská unie existuje a to nikoli pro politiky, nejbrž, že Evropská unie je tady, aby se starala o potřeby svých občanů. Děkuji vám za vaši podporu a také za vaši důvěru. A věřím tomu, že dosavadní vynikající spolupráce bude pokračovat i za dánského předsednictví a v rámci TRIA společně s Dánskem a Kyprem. Jsem připraven odpovědět nyní na vaše otázky týkající se e, zejména otázky duševního vlastnictví. Darius e, Kopaňský z Ministerstva kultury mě jistě podpoří a další otázky, které e, vás budou zajímat například Eh, obchodní, tedy právo, pra, právní úprava přeshraničních prodejů. Tam bych předal slovo eh, svému dalšímu kolegovi. Děkuji. E, pane ministře, šanovný pane předsedající, vysoká kom... Děkuji. Pane ministře, pane předsedo, dámy a pánové. Já zastupuji ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zahraničních věcí koordinuje evropskou politiku, jak víte. To znamená, že otázky, o kterých budu hovořit ve své prezentaci, eh, spadají také do rezortu ministerstva hospodářství. Nicméně, eh, jak si my jsme také s tím měli co dočinění. Já tady uvedu otázky spojené se společným evropským, jednotným evropským patentem a pokud mi zbyde čas, tak bych ještě také stručně okomentoval další aspekt týkající se eh, snížení administrativní zátěže. Čili nejprve, co se týče patentů. Jak víte, Diskuse o jednotném evropském patentu a patentové ochraně probíhala 30 let na úrovni Evropy. A myslím, že polskému předsednictví se podařilo urychlit práce na všech otázkách spojených s problematikou patentů. Jak víte, to patřilo mezi priority našeho předsednictví vedli jsme neformální trialog, především 2. prosince. Dohodli jsme se s Evropským parlamentem na přijatelném řešení. A nepochybně je to velice významný faktor růstu, který povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a evropských podniků. Dříve než vstoupím do podrobností, chtěl bych srdečně poděkovat především zpravodajům, panu Rabkajovi, panu Bartasárovi a samozřejmě panu předsedovi, panu Lajne, za jejich úsilí, angažovanost a podporu polskému předsednictví. Skutečně jsme cítili velkou podporu z vaší strany. A jak víte, celý ten balíček e, spojený s patenty se týká dvou nařízení a návrhu mezinárodní dohody. Největší výzva pro polské předsednictví spočívala v tom, že tato mezinárodní dohoda, jak víte, Evropský soudní dvůr ve svém eh, rozhodnutí 101 se eh, zabýval nad eh, legálností první dohody, to znamená, že bylo potřeba vytvořit takovou dohodu, která bude vyhovovat všem požadavkům a povinnostem, tak jak vyplývají Eh, z rozsudku soudního dvora a eh, v soul, aby to bylo tedy v souladu s evropskou legislativou a tak dále a to nebylo lehké. My působíme totiž také v mezinárodním prostředí, musí to být mezinárodní dohoda, ale současně 27 eh, členských států bude stranami této dohody také a to všechno musí být tedy v souladu s evropskou legislativou a s judikaturou soudního dvora a především malé a střední podniky mm, čekali se zadrženým dechem, jaký návrh předložíme. A e, cílem bylo také snížení nákladnosti e, patentů a Týkalo se to ale také zlepšení výměny informací a vědomostí, týkalo se to zlepšení přístupu k informacím a díky odhodlání Evropského parlamentu a vašeho výboru e, ten patentový balíček byl obohacen o další ustanovení, která ještě usnadňují život malým a středním podnikům. Také jsme museli připravit dohodu pro, uh, soud, pro jednotný Eh, patent. Šest měsíců jsme na tom intenzivně pracovali. Eh, polské eh, úřady se maximálně snažili dosáhnout úspěchu, jak tedy ministerstvo hospodářství, tak ministerstvo zahraničí. A v důsledku toho se nám podařilo prosadit v radě návrh nařízení, ale co se týče té mezinárodní dohody, tam rozhodnutí Rady z 5. prosince eh, je takové, že jsme dokončili práce prakticky na všech eh, bodech, eh, výjima umístění patentového soudu. Nepodařilo se nám na zasedání 5. prosince dohodnout na umístění sídla patentového soudu, ale doufáme, že se to podaří takže 31. prosince opravdu do posledního dne polského předsednictví budeme usilovat o dosažení dohody mezi členskými státy. Konkrétně se jedná o tři, které by přicházely v úvahu jako případné místo, eh, tedy sídlo eh, patentového soudu. Velice nás těší změna postoje eh, Itálie 5 prosince na zasedání rady bylo řečeno, že přestože se již neúčastní zesílené spolupráce, přesto bude jednou stranou příslušné mezinárodní dohody. A já nepochybuji o tom, že tento jednotný patent oživí evropskou ekonomiku a budeme tedy nadále podporovat dánské předsednictví, které bude následovat po nás v úsilí o dosažení, dokončení práce na této tematice. A nyní jsem samozřejmě připraven zodpovědět otázky týkající se patentové problematiky, ale ještě předtím, když dovolíte, bych ještě řekl pár poznámek týkající se zlepšení eh, legislativy, to better lawmaking. Jednou z priorit polského předsednictví byla právě tato iniciativa zlepšení z, e, legislativy a naše ministerstvo hospodářství předložilo zprávu předsednictví týkající se snížení administrativní zátěže. Rada e, tu, tento e, přijala v září a závěry rady týkající se hodnocení dopadů a náš ministr financí připravil závěry týkající se ekonomického a finančního dopadu evropské legislativy na naše ekonomiky. Já to nebudu komentovat detailně, pokud nebudete mít konkrétní dotazy. Děkuji. Děkuji. Chcete to ještě doplnit? Nechcete? Eh, dobře, takže v tuto chvíli se táži kolegů, jestli má někdo nějaké komentáře nebo připomínky a hlásí se kolega Cujevka. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, nejprve bych chtěl poděkovat polskému předsednictví za velmi intenzivní práci v uplynulých šesti měsících. Bylo to o to obtížnější, eh, že ty otázky, kterými jsme se zabývali, byly velice komplexní, mezi ambiciozní cíle a ve všech oblastech nebylo možné vše stoprocentně zrealizovat. Měli jsme poměrně málo času a Nyní na počátku dánského předsednictví se ukazuje, že otázky eh, jako Brusel 1 a další budou muset být ještě dopracovány, také otázka jednotného patentového práva, tady ochrany, patentové ochrany Ehm, ale přesto jsme toho dosáhli mnoho pozitivního. Byly to velmi detailní ehm, věci, pracovali jsme velmi profesionálně, to platí samozřejmě pro všechny zúčastněné a za to bych chtěl srdečně poděkovat i za naši frakci EPP. Omlouvám se, zmačkl jsem špatný knoflík, říká pan předseda. Hlásí se někdo další? Paní kolegyně se hlásí. Budu hovořit německy. Protože jsem z Berlína, tak bych chtěla kolegům eh, z druhé strany hranice poděkovat. Musím říci, že podle mého názoru to bylo jedno z nejlepších předsednictví, se kterými jsem se zatím seznámila. Jakožto zpravodajka eh, pro eh, právo v oblasti zboží. Bych chtěla poděkovat za to, že jste dodržovali termíny, eh, jednak pokud jde také o eh, registrovaná partnerství i když to vlastně tolik sami neznáte. Myslím si, že to vše má také pozitivní dopad na politickou diskuzi u vás doma, protože je zřejmé, eh, tedy jak, a je zřejmé, jak Evropa může tady ovlivnit i národní záležitosti. Pokud jde o patentové právo, tak tam to šlo velmi rychle, přestože to bylo věcně vše velmi kvalitní, odborné. Myslím si, že jsme potom opravdu jednali velice intenzivně během všech dní v týdnu a já doufám, že toto téma už jsme teď zpracovali do velké míry. My jsme se tady eh, předtím o tom bavili s paní Lichtenberger a musím říct, že tady byl veliký tlak, ale kdyby tady nebyl vyvinut tento tlak, tak by hrozilo, že se to celé bude velmi protahovat a proto si myslím, že jsme volili správný postup a ehm, ti z vaší strany, kteří vedli to vyjednávání, to vedli velice kvalitně. Eh, pan Gargány, pane předsedom, Já si myslím, že když už jsme o tom eh, diskutovali minulý týden na plenárním zasedání, tedy diskutovali jsme o polském předsednictví a myslím si, že parlament eh, celkově ocenil práci polského předsednictví. Pan ministr tady shrnul výsledky, především pokud jde o oblast spravedlnosti a eh, polské předsednictví, eh, to vlastně bylo bylo to poprvé, co se konalo polské předsednictví a myslím si, že jsme v těchto šesti měsících mohli ocenit, jak moc Polsko věří v Evropu, kolik jste do toho vkládali energie a hledali jste společná řešení. To bych chtěl zvláště zdůraznit, protože o to jde. Vedou se tady k tomu velké diskuze o řešení na úrovni společenské, eh, společné, anebo spíše na úrovni jednotlivých zemích někde jinde. A eh, tedy jsou tady různé pohledy, různé náhledy na Evropu. A v některých oblastech polské předsednictví bylo velmi angažované, například v oblasti patentů, tam jsme se také dostali hodně daleko. Někdy uplynou roky nebo, i, nebo měsíce přinejmenším mezi eh, prvním stanoviskem a tím závěrečným stanoviskem a velmi často se postupuje jenom velmi drobnými krůčky. A my se samozřejmě musíme snažit eh, uspokojovat eh, občany, a někteří si tady přejí, aby ta Evropa postupovala co nejrychleji, nebo evropská řešení co nejrychleji, ale zkrátka tam, kde se nám podaří ten problém vyřešit, tak tam to slouží právě vytváření, vytváření Evropy a v právní oblasti problémy, eh, které eh, řešilo předsednictví, byly dořešeny. Týká se to především Brusel 1 a také volného pohybu rozhodnutí v Evropské unii, rozhodování v Evropské unii, potom eh, také v dědické právo, eh, kupní právo nebo právo v oblasti prodeje. To jsou velmi eh, složité záležitosti a tam, kde se nám podaří je vyřešit, tak to přinese řešení na úrovni společenství. prohlubuje to naši vzájemnou soudržnost, i když problémy na regionální úrovni, a problémy na regionální úrovni a na mezinárodní úrovni se nám daří tímto způsobem odstraňovat. Je důležité, aby to probíhalo Možná, že nám to pomůže na společné úrovni vyřešit i nějaké další problémy, které zatím byly otevřené. Možná, že další předsednictví nás tady posune dál. Pokud jde o otázky dědictví, tak jsme o tom hovořili už v minulém legislativním období. Hovořili jsme také o tom, nebo alespoň já si přeji, abychom se dohodli, pokud možno během prvního čtení, nevím ovšem, jestli je to možné. Ale donívám se, že pokud budeme disciplinovaní, stejně tak, jako jsme byli disciplinovaní na začátku, tak se nám podaří v řešení nalézt. Také dary za doby života patří do této oblasti a je to problém, který se nám snad také podaří vyřešit. Měli jsme také obecnou výměnu názoru na téma kupní smlouvy. Je to proces, který ještě musí doběhnout a myslím si, že i já osobně jsem přispěl k této věci tím, že jsem předkládal pozměňovací návrhy k možnosti určení příslušného soudu změny, ke změnám lhůt. A myslím si, že i v této oblasti, i když se možná nepodaří dohodnout jež v lednu, tak se nám alespoň během příštího, v průběhu celého příštího roku podaří nalézt řešení tohoto problému. To velmi pomůže pokroku v Evropě. A závěrem. země, která eh, předsedá Evropské unii, samozřejmě musí vše koordinovat a jsem si jist, že i v příštích šesti měsících za dánského předsednictví Polsko bude s Dánskem spolupracovat. Polsko se v posledních šesti měsících mnohé naučilo a bez pochyby to budeme moci využívat i dále. Děkuji, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl říci polskému předsednictví, že eh, se mi zdáli opravdu velice angažovaní, velice nadšení a, a obětaví eh, v průběhu celého předsednictví. Eh, já jsem věnoval nejvíce pozornosti pochopitelně otázce evropského patentu. Já si myslím, že tady jsme skutečně udělali veliký krok ku předu. Teď už opravdu jsme na té eh, závěrečné rovince celého tohoto dlouhého procesu a já si myslím, že polské předsednictví opravdu prokázal, nebo mm, prokázalo velikou rozhodnost a, a velice zrychlilo celou, celý proces. Třeba se toho dalo udělat víc pro malé a střední podniky a podobně, ale to samozřejmě nezávisí už na vás. To je jasné. A dosáhli jsme celé řady kompromisů, celé řady ehm, řešení na půl cesty, což se eh, povedlo a tím se povedlo zachránit také vlastně i ten zbytek a eh, to jsou výchozí body, které umožní potom opravdu eh, pomoci podnikům. A nacházíme to v obou zprávách. Čili to je velmi důležitý výsledek, především teď v době krize. A to by mělo umožnit zvýšit konkurenceschopnost celé Evropy. A já doufám, že poslední mm, problém týkající se umístění e, patentového soudu, že se podaří vyřešit a moje země, která už projevila e, jaksi ochotu se dohodnout, tak já doufám, že naše země také brzy bude moci vstoupit do zesílené spolupráce. Děkuji. Herzlichen Dank, da habe ich mich auch selbst <clears throat> die Rednerliste gesetzt. Děkuji, já jsem sám sebe zapsal také na seznam řečníků. Já si myslím, že polské předsednictví eh, bylo opravdu úspěšné. Já gratuluji, eh, že se nikdy nepodaří všechno dotáhnout stoprocentně, tak jak by si člověk přál, to je normální eh, to si myslím, eh, že se nepodařilo ještě žádnému předsednictví. Já jsem od roku 1994 zažil, zažil již několik předsednictví, celou řadu předsednictví, ale eh, my už jsme tady málo které bylo tak úspěšné. My jsme e, se tady opravdu za tři a půl měsíce, zejména v otázkách patentů, e, opravdu od konce letních prázdnin do začátku prosince posunuli opravdu o velký kus a za těch tři a půl měsíce se podařilo dosáhnout více nežli za, předchozích, za předchozích devět let. Eh, já si myslím, že opravdu teď už zbývá jenom poslední kousíček, eh, sídlo eh, patentového soudu a tak dál. To jsou maličké chyby na kráse, ale ty se určitě podaří co nejrychleji odstranit. My věříme v úspěch této záležitosti, který bude určitě spojován s jménem polského předsednictví. Já jsem velice rád, že jsme se dohodli na řešení této otázky, která je centrální pro eh, vnitřní trh že jsme se přiblížili eh, řešení eh, než eh, o velký kus. Začínalo se o něm na novo diskutovat za belgického předsednictví a tam jsme sotva viděli světlo na konci tunelu a teď už se blížíme konci toho tunelu a to světlo vlastně přezařuje vlastně to množství temnoty, které už máme za sebou. Už se díváme vpřed do světla, ale já si myslím, že je to velký úspěch. Děkuji také za nasazení polského předsednictví zdravotnictví v souvislosti eh, se čtvrtou eh, směrnicí o obchodních společnostech. Tady také došlo k velkému eh, zlepšení díky konstruktivní práci polského předsednictví. A co se týče otázek smluvního práva, to je pro parlament velmi významná otázka, že s tím budou problémy, to nám bylo jasné od samého začátku, protože je to kreativní nová myšlenka, poměrně revoluční, přivnesla ji vlastně paní Redingová a je to to běh na dlouhou trať. Musíme mm, odvést obrovskou přesvědčovací práci, přesvědčovat různé aktéry, přesvědčovat politiky a já jsem vděčný eh, za to, že polské předsednictví se té věci v radě ujalo. Eh, já si myslím, že eh, hodnocení polského předsednictví je mm, opravdu jedně pozitivní. Děkuji za těsnou spolupráci. Eh, myslím si, že jsme kooperovali opravdu efektivně a dosáhli jsme celou řadu, celé řady dobrých výsledků mm, propojených s otázkami, kde hlavní slovo měl právě tento výbor. Pokud se nehlásí o slovo již někdo další, tak já jsem někoho ještě přehlédl, ne. Eh, pan ministr Zjalok ještě závěrečné slovo, prosím. No cóż, <clears throat> eh, moje zadanie jest z jednej... Co bych k tomu řekl? Můj úkol se zdá být o něco jednodušší, protože vlastně tady nezazněly nějaké doplňující otázky, na které bych měl odpovídat. Slyšeli jsme eh, řadu slov uznání, naší práce. Já vám za to moc děkuji. A ono je to o to příjemnější tato slova slyšet, že jsme opravdu posledních šest měsíců tvrdě pracovali, ale na to předsednictví jsme se připravovali daleko déle, více než 12 měsíců, takže když si vzpomenu na to úsilí, které jsme věnovali přípravě vlastního předsednictví, tak eh, teď vidím, že to opravdu stálo za to kdy, a, a vaše uznání to také dokazuje. Myslím si, že jsme také dokázali, eh, jak nám záleží na komunitárních principech. Ano, Polsko věří v Evropskou unii. Dámy a pánové, nedávno jsme oslavili 30. výročí zavedení Maršálova eh, zákona v Polsku a Jestliže před 30 lety by byl někdo řekl, že za 30 let já tady budu sedět v Evropském parlamentu a za, jménem polského předsednictví Evropské unie, tak by to vypadalo jako naprostý nesmysl, naprosto něco neuvěřitelného. A to i když vezmeme v úvahu, že jsme všichni očekávali, že komunistický režim se musí zhroutit dříve nebo později. Nikdo nevěřil tomu, že to nastane tak brzy. A my opravdu oceňujeme, že jsme v Evropské unii. Je to pro nás velmi cené a proto také se snažíme přinášet nové, eh, nové nápady, řešení, tak aby se to mohlo uskutečnit. Třeba eh, smluv, smluvní s, eh, legislativa o smlouvách a obchodním právu. To je nová myšlenka harmonizace evropského práva vytvořením nepovinného právního mechanismu a to zatím nebylo nikdy vyzkoušeno v minulosti. Je to nová přidaná hodnota eh, k eh, evropskému zákonodárství. Je od počátku jasné, že tento nový moderní přístup povede k daleko delším diskusím, než kdybychom eh, zvolili dobře známé cesty. Před půl rokem nebylo zdaleka jasné, zda Evropská komise předloží nějaké návrhy v tomto směru. A stalo se to jedině proto, že jsme s Evropským parlamentem o tom mluvili a proto taky ten návrh jaksi eh, se zhmotnil. Čili podpora Evropského parlamentu, eh, jak co do obsahu, tak co do metody, vedla k, k rozpravě na toto téma a k, k jeho předložení. Polsko se snažilo být objektivním předsednickým státem. Není tajemstvím, že ne každý návrh, který byl na stole, nám byl příjemný jako polskému předsednictví. Velmi často z důvodu vnitrostátních problémů, které máme u nás. Ale maximálně jsme se snažili chovat objektivně a e, byli jsme vždy připraveni jednat a já si myslím, že je to také jaksi mm, e, odrazem vnitrostátní diskuse, která stále běží v Polsku, já nevím, jak kam vyústí, ale snažili jsme se být maximálně neutrální v rámci evropských e, jednání. E, členské státy se dělí do různých jaksi názorových proudů v této oblasti, ale maximálně jsme se prostě snažili být objektivní. Dámy a pánové, já myslím, že to říkám jménem jak polského předsednictví, tak polské vlády, jestliže řeknu, že těchto obtížných šest měsíců tvrdé práce bylo také nesmírně uspokojivých šest měsíců a e, podařilo se nám dosáhnout pokroku v řadě oblastí, v řadě témat a spolupráce s vámi byla velice profesionální, příjemná. Oceňujeme vaši podporu a moc děkuji vašemu výboru za tuto spolupráci. Děkuji zástupcům polského předsednictví a nyní mi už nezbývá, nežli vám popřát eh, hezké svátky a určitě se uvidíme v rámci naší spolupráce při dalších příležitostech. Děkuji vám. A nyní eh, můžeme přejít k bodu pořadu jednání číslo 5. Paní McCarthy tu není, ne, paní McCarthy už přišla, takže počkáme, až se paní McCarthy usadí a pustíme se do bodu 5 podle našeho programu.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 Punkt 5, Transparenzrichtlinie. Das Wort hat Směrnice o průhlednosti, paní zpravodajka se ujme slova. Well, uh, thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Jak jistě víte, jedná se o první výměnu názorů k tomuto, k této zprávě. Takže já bych dnes chtěla jenom upozornit na některé hlavní body a k, nastarto, k nastartování diskuze také s jinými výbory, e, e, protože e, toto, tato zpráva vlastně souvisí ještě s dalšími zprávami. Je nám jasné tedy pozadí směrnice o transparentnosti v oblasti, kde cítíme, že je potřeba dosáhnout zjednodušení eh, povinností, mm, tak aby trh byl eh, průhlednější, aby bylo snažší eh, získávání kapitálu a zvýšení efektivnosti existujících režimů transparentnosti jako v oblasti vlastnictví a podobně. E, myslím si, že také toto povede ke zlepšení ochrany investorů, což je uč, mm, e, e, užitečné pro zlepšení možností investování a je to součást balíčku, které komise předkládá. A jak už jsem taky říkala, je to vlastně spojené se zprávami pro jednotlivé státy, které by měly být přijaty na konci roku 2011 eh, v rámci jednání se spojenými státy, které započalo v roce 2010. Podsta- eh, tedy cílem je zajistit potřebnou transparentnost Eh, na trhu, to znamená roční a pololetní eh, poskytování informování, potom informace týkající se hlasovacích práv a eh, v tom, já, já jsem zpravodajkou také pro tu celou, celý soubor těchto témat. Jsou tu otázky, které komise identifikovala v souvislosti s, touto, s tímto návrhem směrnicí, je to nedostatky, jsou to nedostatky v oblasti notifikací, to znamená informace, které nejsou předávány dál, dále potom problematika středně velký, eh, eh, středně velkých institucí v souvislosti s finanční krizí, eh, tedy Komise ve svém návrhu směrnice eh, vyžaduje od velkých eh, finančních institucí eh, tedy celou řadu požadavků a dále pak čtvrtletní výkaznictví. Studie dopadů odhaduje, že by mohlo dojít k úspoře dvou e, tisíc až, e, šedesát až 60 tisíc eur pro e, průměrné malé a střední podniky a dále by to mohlo znamenat úsporu 80 až 30 pracovních dní v podnicích na odlehčené administrativní práci, jestliže budou jasné informace, jasně informovány, eh, informace o, eh, pravdivé informace o eh, podnicích a situaci. A také je třeba přijmout opatření týkající se sankcí, k, také komise identifikuje celou řadu eh, ukazatelů týkajících se finanční krize a toto je reflektováno právě v tomto textu, tak i co se týče MIFIDu a podobně. Společné minimální standardy pro členské státy, zlepšení možnosti sankcí, typy sankcí, eh, úroveň eh, pokut, a publikace, publikování uvalení sankcí. To jsou další významná témata, eh, kde eh, ta dále eh, komise navrhuje, aby ESMA předložila jaksi doporučený hm, vzor zpráv, což by mohlo snížit náklady pro malé a střední podniky, tak aby data byla snadno srovnatelná. Eh, co se týče typu informací, které mají být prezentovány, eh, tady je potřeba eh, změnit obsah směrnice tak, aby se to týkalo všech podniků působících na území Evropské unie. Dále pak informace o iniciativě o transparentnosti eh, těžebního průmyslu, eh, což se týká směrnice o odpovědnosti a dále pak deklarace z Dovil uvádí eh, povinnosti týkající se podniků v předkládání zpráv vládám a tento přístup, jak si se setkal s maximální podporou, eh, Jedná se totiž často o významný zdroj příjmů států eh, a toto se tedy vlastně do určité míry přes, eh, jak si, se překrývá s touto zprávou a já eh, se těším, že na tom budeme spolupracovat se stínovými zpravodaji a dalšími kolegy, kteří se věnují těmto otázkám. Děkuji. Dankeschön, Frau Kollegin Lichtenberger, bitte. Děkuji, kolegyně Lichtenberger. Děkuji eh, za tento pěkný přehled. Podle mého názoru eh, zde jde opět o takový ten základní protiklad, který je tady někdy vnímán mezi byrokracií a transparentností. To znamená, eh, transparentnost a eh, její snižování teď probíhá pod vlajkou eh, debirokratizace, protože eh, vlastně se to prosazuje i v případě, pokud jde o vytváření zpráv, protože by to přinášelo příliš velkou byrokracii, ale díky tomu tím trpí i transparentnost a tomu musíme zabránit, to je přece jasné. Tendence v moderním eh, komplexním hospodářství je taková, eh, že bez transparentnosti to dlouhodobě nebude možné, protože i když se někdy poměrně dlouhou dobu daří věci skrývat, tak je potom jejich odhalení tím bolestivější. Takže eh, transparentnost potírat debirokratizací je podle mého názoru problematické a je to velmi významné nebo důležitý bod. Transparentnost, tedy eh, zveřejňování nějakých věcí, je velmi smysluplné pro eh, aktéry na trhu, pokud ty informace, které jsou jim eh, zveřejňovány nebo sdělovány, jsou srozumitelné. protože t, někdy je to pouze trik, jak naopak zabránit transparentnosti. Uvedu například předávání údajů o pasažérech pro další eh, jiným státem, státům. Když někdo chce vědět, co je o něm uloženo za údaje, eh, tak eh, to dostane v takové podobě, která je pro ně naprosto nesrozumitelná. Je to srozumitelné pouze pro odborníky. A je to mnohem výraznější také, pokud jde o finanční nástroje, které se právě prokázaly jako velice netransparentní a jako něco, co se velmi rychle vyvíjí. A právě tady to musíme eh, řešit, musíme tady zvyšovat transparentnost. Pokud jde o zveřejňování eh, některých informací, eh, povinností, pokud je o státy, o, především o třetí státy, tak tam do velké míry se můžeme obávat toho, že tam dojde k nějakým eh, nepravostem nebo eh, nemuselo by to dopadnout dobře, například náš velký eh, soused na východě, pokud jde o tyto otázky, tak velmi často naším subjektům na trhu dělá velké problémy. Takže v tomto smyslu si myslím, že transparentnost je velmi důležitá. Myslím si, že ji musíme zdůrazňovat a bojovat za ní a myslím si, že tímto způsobem eh, se nám eh, to i v oblasti práva dobře, dobře budeme zastupovat naše názory. Eh, dobře, já jsem se také zařadil na seznam řečníků. Musím říct, že tady pocituji takové vnitřní uspokojení, něco v tom smyslu, ano, opět si měl pravdu. V roce 2003 jsme totiž schválili první směrnici o transparentnosti. Sice to tehdy nebylo pod eh, výborem jury, ale bylo to v nějakém jiném výboru a eh, byly tam některé povinnosti závazně zavedeny a já vím, že jsem, jsme tehdy byli proti zavedení čtvrtletních zpráv, ale ve výboru Ekon, který byl tím druhým výborem, eh, byli jiného názoru a potom se přijala slabší verze čtvrtletních zpráv. Podle mého názoru byly čtvrtletné zprávy vždy pouze krátkozrakým pohledem, nebyl tam ten dlouhodobý aspekt a e, bylo to povinné pro kvotované podniky a to, že jsme to tehdy udělali, to bylo velice krátkozraké. Byl to krátkozraký pohled na akciové trhy a vůbec to nemělo co dělat s udržitelností. Myslím si, že nyní všichni až po G20 se poučili, jak to je a teď je náhle názor, že už to není potřeba, tato povinnost, e, jsou ze snahy to zrušit a e, členské státy už nebudou v budoucnosti ani schopny toto zavádět vnitrostátním právem, bude to obecně zrušeno, eh, budou tady, tedy pokud to nebude nějak smluvně zakotveno. Takže já si myslím, že to je eh, dlou, velmi důležitý krok, pokud jde o udržitelnost. Pokud jde eh, o country to country reporting, tak já si myslím, že pro velké podniky něco takového bude mnohem snadnější. Paní Lichtenberg tady hovořila o byrokracii, a já si myslím, že tady bude potřeba udělat nějakou rozumnou hranici z toho prostého důvodu, že malé podniky takovou zátěží trpí mnohem, mnohem více, stojí je to také mnohem eh, větší finanční náklady než velké podniky a myslím si, že to je potřeba pečlivě zvážit a teprve po zvážení přijít s nějakým řešením. Také souhlasím s tím, že informace, které se předávají, musí být srozumitelné to je také zkušenost, kterou jsme si vzali z dlouhodobého eh, legislativního procesu, z toho, co se děje na trzích, protože dříve tady byla taková tendence eh, informacemi zavalovat eh, všechny subjekty. Byla to taková obrovská hromada informací, že už je nikdo nečetl a byly také nesrozumitelné. A myslím si, že nyní děláme krok správným směrem je zde snaha to zjednodušit a informace by měly být jednoduché a přehledné. Myslím si, že je to potřeba. Doufám, že já a kolegyně McCarthy nebudeme mít spolu žádné problémy. Myslím si, že nebude problém je vzájemně sladit, protože oni už se vlastně velice blízké jsou tedy jednak směrnice, pokud jde o bilanci a také pokud jde o tu druhou směrnici. Takže to je vše. A nyní, protože už se někdo další nehlásí, dávám slovo paní zpravodajce a potom se podíváme na další bod na pořadu jednání. Děkuji vám za vaše komentáře. Domnívám se, že je důležité na začátku této rozpravy dotknout se tedy těch témat, která leží na srdci členům. Děkuji za ty poznámky týkající se transparentnosti versus byrokracie. Já tomu rozumím. Eh, my jsme se zabývali otázkou povinnosti eh, v předávání informací hm, ze strany podniků a na podporu malých a středních eh, podniků, jestliže se zredukují požadavky na informovanost, tak 90% podniků žádné výkazy předkládat nebude. A to není cílem legislativy, kterou předkládáme. Pan, to, co říkal pan Lejne, to je správné. Tady se jedná o zredukování jaksi významných, významného výkaznictví, ne z, jaksi z, z vypuštění veškerého výkaznictví, eh, protože malé a střední podniky i tak mají určité povinnosti a je potřeba ujistit se, že tyto povinnosti týkající se transparentnosti budou eh, naplňovat a budou schopny je naplňovat. Mm, jak ESMA eh, navrhuje eh, předklad formuláře, je to rozumný přístup, protože Eh, eh, nejde o to znevýhodnit malé podniky vůči velkým podnikům. Já jsem, jak si mm, věnuju pozornost této otázce a nejde o to, eh, jak si výkaznictví zrušit, ale zavést takový režim, který bude rozumný pro malé podniky. Nemám nic dalšího, co bych k tomu v tuto chvíli doplnila, ale budu vítat nejenom komentáře ve výboru, ale pokud budete Eh, chtít mi poslat eh, svoje stanoviska nebo návrhy, tak já to ráda zapracuju. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám a my můžeme přejít k dalšímu bodu, to je bod číslo 6, který vlastně navazuje na toto téma. Je to směrnice o finančních výkazech a já tady jsem byl zpravodajem já, takže si dovolím hned tento bod zahájit u úvodní informací o tom, o co se jedná a jaké jsou tendence. Je eh, dobře, eh, že Eh, tady máme pro malé a střední podniky celou řadu dílčích eh, úprav, tak abychom snížili jejich administrativní zátěž. Eh, máme tady přílohu o tom obsahující údaje, které je třeba zveřejňovat. Pak je tady rozlišení, co je to malý podnik. Začíná to u 50 zaměstnanců a určitém malým, určitém obratu do 4 milionů eur bilanční suma 4 milionů eur. Já si myslím, že ta, eh, ty eh, prahové hodnoty jsou příliš nízké pořád ještě, ale o tom budeme dále diskutovat. Eh, budeme, má se to jednat maximální harmonizace Eh, účetní závěrky. Eh, kompromis eh, zatím nemá podobu právního textu, ale myslím si, že k tomu dojde a jakmile bude dosažena politická schoda. A měli bychom vytvořit určitou srovnatelnost, míru srovnatelnosti středních a velkých podniků, co se týče účetních závěrek a všechno je to tedy poněkud zjednodušené a zúžené, co se týče možností v jednotlivých členských státech. Velice důležité je to, že se požaduje větší transparentnost podniků ve veřejném zájmu, zejména tedy eh, podniky v, z oblasti těžby surovin a podniky, které eh, tedy mají eh, finanční trans, eh, transakce s vládami, jak eh, už o tom mluvila paní McCarthy. Co vidím také pozitivně, je to, že se tady nezabýváme už zájmem aplikovat IFRS pro malé a střední podniky. Hledá se náhradní model IFRS jako mezinárodní standardy pro evropské malé a střední podniky nejsou vhodné a hledáme tedy vhodnější model. V podstatě tohle to jsou základní prvky, o, které, o kterých se tady bavíme. Zásadní tendence návrhu komise, eh, jak se stavět k návrhům komise je pozitivní. Snažíme se vytvořit větší transparentnost, na druhé straně snížit administrativní zátěž, především pro malé a střední podniky a cílem je jejich lepší konkurenceschopnost. Já si myslím, že to je to, co jsem potřeboval říci úvodem a jako základ eh, pro další diskusy eh, myslím si, jak mi bude předložen návrh zprávy, budeme moci diskutovat eh, podrobněji. A určitě v další práci se budu, budu koordinovat s kolegyní McCarthy. Hlásí se někdo o slovo, prosím, paní kolegyně McCarthy. Well, I think, um... Dobře, eh, já si myslím, že se budeme těšit na váš pracovní dokument. Ehm, tam už je tedy, tam budou eh, nápady eh, ke všem těm návrhům. A já bych se chtěla zmínit některé věci, které v minulosti říkal i Ekon a diskutovali jsme o tom předtím, než bylo předloženo usnesení, takže některé oblasti um, můžeme nahlédnout a nemusíme být vázáni eh, určitou perspektivou, eh, jak se má být rozšířena působnost, eh, nebo ne, jestli tam má být pouze těžební průmysl, nebo ne. Musíme se také zaměřit na definici materiality. Komise navrhovala, že by se tady ty platby podle toho měly zveřejňovat, jestli tady je to tam ta materiality nebo ne. Potom společná definice projektu Eh, tam jde většinou o strukturu eh, společnosti, ale jsou tady různá znepokojení, protože by mohlo dojít k tomu, že různé společnosti budou mít různé vykaznictví, takže na to se musíme podívat. Eh, já vím, že v USA tam se snaží ještě pořád definovat projekt v důsledku toho zákona Dot Frank. A jinak si myslím, že se musíme položit také otázku, zda daňové záležitosti. Takže eh, tady je potřeba, aby společnosti opravdu se spravedlivě podílely na placení daní a potom také otázka výjimek pro eh, podávání těch informací. A já vím, pane předsedo, že vy předložíte eh, k této věci pracovní dokument a já jsem chtěla pouze zmínit některé věci, které si myslím, že si zaslouží větší pozornost a abychom se nad nimi podrobněji zamysleli. Paní Lichtenberger. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Já bych eh, ráda mm, se vyjádřila ještě k tomu, eh, co už se tady říkalo o mikropodniků, malých podniků, středních podniků a co už vždycky eh, dělá problém. To je definice, kde budou ty Prahy. My tady máme vždycky ten, mm, s tímhletím problém, protože struktury v členských zemích jsou, se od sebe navzájem velmi liší. Takže já si myslím, že pokud bych měla uvést příklad, v mém regionu například máme jenom mikropodniky, kromě tří až čtyř větších eh, struktur eh, které ovládají trh vlastně, tak tady je potřeba být eh, opatrní, protože eh, je tady povinnost vykazovat určité údaje a to je pak problematické. Na druhé straně celý sektor IT je sektor využívání outsourcingu, využívající outsourcing, eh, tedy oni outsourcují celou řadu činností na malé podniky, takže vlastně ten mateřský podnik je vlastně jenom takovou sítí. Tady je potřeba dát pozor na to, abychom mm, vlastně e, neumožňovali unikání z odpovědnosti e, tím způsobem, zbavování se odpovědnosti s tím mm, pod hlavičkou debirokratizace malých a středních podniků, abychom jim nedali příliš mnoho možností e, formou outsourcování určitých oddělení na mikropodniky, které eh, potom budou plně závislé na těch větších podnicích. Tedy tady musíme být opatrní, jaké strukturální efekty ekonomika potom eh, vlastně se v ekonomice vytvoří takovouto úpravou. Eh, děkuji to, co říkala paní McCarthy, považuji za důležité a myslím si, že je důležité v rámci eh, malých a středních podniků, aby nebyly přetíženy účetními závěrkami a aby nemuseli respektovat příliš mnoho předpisů o účetním výkaznictví. Vy jste upozorňoval na mezinárodní účetní standardy v Německu. Eh, teď eh, máme problém v tom, že podniky používají vlastně tři nebo čtyři standardy účetního výkaznictví, čili roční účetní závěrka vlastně se tam musí dělat třikrát třikrát nebo čtyřikrát. Takže eh, tady musíme být opravdu opatrní, protože a musíme to eh, velmi dobře koordinovat, abychom tady v rámci toho zjednodušování nevytvářeli naopak další požadavky ještě navíc. Ano, to, co udělat určitě nesmíme, je eh, to, abychom na malé podniky aplikovali předpisy pro koncernové uzávěrky. To nejde, protože když malý a střední podnik patří, spadá pod nějaký koncern, tak to není ta situace, o které mluvíme. Tam tam je povinnost dělat koncernovou závěrku konsolidovanou, ale mm, my se tady zaměřujeme také na eh, těžařský průmysl, ale já bych Mm, e, to vlastně zatím nyní asi ne, nediskutoval nějak do detailu, jinak se dostaneme e, prostě do situace, kdy nebudeme vůbec vědět, co s malými a středními podniky. A co se týče výroby nebo dobývání surovin, e, tam to můžeme upravit bez, od, bez ohledu na otázky velikosti podniku. To má co dočinění s trvalou udržitelností a mnoha podobnými aspekty. Čili má smysl tady diferencovat. Paní Lichtenberger říká správně, že je to opravdu velmi důležitá otázka otázka. Já můžu mít i středně velký podnik, který má tisíc zaměstnanců, ale přesto se k němu nesmím stavět, nemůžu stavět stejně jako ke koncernu, který má 30 tisíc zaměstnanců. Čili je to složitá otázka, zejména toho vymezení těch definicí a budeme se muset snažit najít politický eh, kompromis. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí o slovo. Pokud ne, tak vám děkuji. A můžeme se pustit do bodu číslo 7, Řím 2. Paní zpravodajka Diana Volis má slovo, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Tedy, co se týče Římu 2, proběhla řada výměn názorů v minulosti a tento návrh zprávy byl předložený již na minulé schůzi. Takže já jenom připomenu, že tady máme v Římu 2 rozpor, co se týče práva aplikovatelné pro nesmluvní vztahy a potom zákona, co se týče práv eh, ochranu osobnosti a to eh, je složité dosáhnout vyváženosti mezi svobodou tisku a ochranou, eh, eh, osobní ochranou a toto je pak ještě složitější v době eh, moderních sociálních sítí a médií. Takže my jsme se potom snažili po celé řadě diskuzí a úvah a konzultací předložit určitou formu pravidla kolizního práva, eh, aby bylo dosaženo příslušné rovnováhy v složitých případech. Proč nám to trvalo tak dlouho, proč to předkládám teď? Trvalo to dlouho proto, že to je vždy komplikované téma a je čím dál důležitější, protože tady vidíme problémy, které jsou částečně způsobené takzvaným legislativním turismem, kde jsou subjekty jaksi přitahovány do oblastí, kde jaksi je pro ně výhodnější aplikace práva a vláda v mojí vlastní zemi do určité míry je také tedy zdrojem této soudní turistiky, takže eh, je tu otázka vysokých eh, soudních nákladů v Anglii a Walesu, ale prostě to je dvoustranný problém. V jednom směru eh, Eh, jaksi žalovaný v některých oblastech eh, má obavy, co se týče velkých eh, platby velkých náhrady škod a co se týče Anglie a Walesu a jiných oblastí, ti zase mají obavy s takzvaných eh, eh, zákonů na ochranu osobnosti z jiných členských států. Čili my se musíme snažit dosáhnout rovnováhy a to v situaci, kdy samozřejmě v krátké době všechny naše státy prostřednictvím Evropské unie jsou předmětem Balancing Act v rámci uh, charty uh, lidských práv. to je otázka svobody tisku a ochrany osobnosti. Čili ta rovnováha spočívá v tom, že jak si dotýká se to všech členských států a je potom užitečné uh, mít pravidlo, uh, které toto vyřeší. A proto to pravidlo, které já jsem předložila, vychází z práva na ochranu osobnosti, která žádá, osobnosti, která žádá kompenzaci, která je obětí jaksi nějakého nadstí utrhání, ale e, budou tady výjimky v případě, zda dotyčná osoba e, Eh, vyslovila nějaké komentáře a nemohla předvídat, nemohla rozumně očekávat a předvídat, že eh, v tom konkrétním státě by se na ní vztahovalo to či ono mm, ustanovení. To se domníváme, že by byl asi nejrozumnější způsob. Podobně v rámci Brusel 1, tam ten žalující si může zvolit eh, právo eh, příslušné v jedné jurisdikci a pokud si zvolí tedy to rozhodné právo, tak potom eh, se celý proces musí řešit. Ta novinka tady v tom je právo na odpověď, to je velice důležité třeba pro tisk, v rámci eh, jaksi volby práva, zda se jedná tedy o legislativu v místě, v sídle eh, podniku. Ono to vedlo k celé řadě diskuzí Já se domnívám, že ehm, tento návrh získal přiměřenou podporu. Ovšem i velmi důležitá další věc, my jsme tady navrhli určitou formu uh, dlouhodobého investování do určitého z, z, mediace, eh, především co se týče přeshraničních pr- problémů eh, v, v souvislosti s novými médii a kolegové vědí, eh, že já věnuji jaksi velkou pozornost alternativnímu řešení sporu a domnívám se, že velký počet, velké procento těchto případů by mohlo být řešeno tímto způsobem. Je tu celá řada prostých lidí, kteří se dostanou do složité situace, kteří jsou velmi znevýhodněni v případě soudního řízení a těžko se domůžou náhrady. Takže se domnívám, že tady bychom se mohli dostat do situace, kde by mohlo být dosaženo i určité rovnosti postavení a týká se to i třeba malých eh, novin nebo malých eh, subjektů v eh, médií, které jsou pod velikým tlakem a to se domnívám, že tito by také vítali tento přístup, kdy vlastně je možnost řešení těchto případů a získávání zkušeností přes hraní přeshraničních případech eh, a vyhnout se tak nesmírně drahým soudním řízením. Takže to jsou, myslím, ty dvě osy toho návrhu. Jedna se týká tradičního řešení eh, kolizního práva a tam bychom se eh, mohli pardon, a, a, a druhá, ta vlastně, ten, ten druhý směr je tedy to mimosoudní řešení sporu. Tak, Frau kolege Lichtenberger, bitte. Děkuji, slovo má paní Lichtenberger. Děkuji. Myslím si, že je to zajímavý nápad. Měli bychom se nad ním zamyslet. Protože právě ta, ta nespravedlivá situace těch eh, osob, které se mohou poměrně snadno pohybovat eh, v, té, v poprávním terénu a nějakými například místními novinami, které nemají tuto možnost, tak to je těžké. Někdy to vede k tomu, že lidé se nepouští eh, do soudních řízení a to není žádoucí. Protože ta předpoklad je, že pro některé eh, lidi je to snadné a potom někteří eh, eh, které, kteří jsou na tom jinak, to tak nemají a potom by došlo k omezování médií. Myslím si, že novými eh, sociálními médii dochází k tomu, že roste ta důležitost těchto otázek nebo citlivost těchto záležitostí, než my to tady eh, cítíme, protože lidé už si všímají, že to má důsledky, eh, když je někdo někde nějak zveřejněn na nějaké fotografii a jsou těmto věcem citlivěji citlivější a tím roste také naše zodpovědnost, abychom to dobře ošetřili, ale myslím si, že jsme na správné cestě. Děkuji. A kolega, kolegyně McCarthy. Opravdu bych chtěla poděkovat paní Volis za detailní podrobnou práci. Je to složitý soubor právních problémů. Také jsme toho názoru, že je třeba chránit občany i e, vydavatele před zneužitím systému a je třeba zlepšit přístup občanů k právu na informace a ta rovnováha je opravdu klíčová. Velice se nám líbí myšlenka, kterou tady uvedla paní zpravodajka a moc podporuji Eh, tu otázku ADR, toho mož, té možnosti mimo soudního řešení eh, sporů a přístupu ke spravedlnosti, protože eh, ta alternativní řešení sporů bývají vždy dobrým řešením. Záleží na tom, jak toho dosáhnout. Hlavně bychom se chtěli vyhnout soudní turistice a aby se třeba spory nedostávaly do třetích zemí, aby eh, jak si dopadly pro navrhovatele co nejlépe. To domníváme se, že toto řešení by mohlo získat velkou podporu ze strany členských států. Mám tu jenom jednu otázku. Ta se týká odstavce 3, kde vydavatel může namítnout, eh, že eh, chce, aby se na to vztahovalo jiné právo, ovšem právo státu, kde má sídlo, eh, jestli samozřejmě je to od, ne, nejsem si úplně jistá, jestli toto je to řešení, protože to by mohlo mít své nežádoucí dopady a abychom se nedostali do situace, kdy mnoho těchto eh, jaksi mm, mediálních podniků třeba bude mít, eh, budou to třeba mezinárodní instituce, které, eh, nebo firmy, které by mohly potom mít sídlo i mimo Unii a, a mohlo by to vést k nežádoucím výsledkům. Každopádně ale ten návrh se mi moc líbí a je tam pár drobností, o kterých se pokusíme ještě jednat. Děkuji. Děkuji, paní Wikström. Děkuji vám, pane předsedo. Je zajímavé, že eh, dnes tady v našem výboru mluvíme o svobodě názoru, když v celé Evropě se mluví o Václavu Havlovi, eh, o tom, co udělal právě pro svobodu názoru, pro otevřenost a říkal, eh, že o láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí. Eh, ta kampaň, kterou vidíme na internetu, eh, internetový mobbing například. Eh, to jsou věci, které eh, dnes se rozvíjejí mnohem rychleji, nežli dříve. Teď vidíme, že nenávistné eh, kampaně sotva začnou, tak se během několika hodin k ním připojí tisíce lidí. A já si myslím, že eh, myšlenka eh, takového centra je velmi dobrá. A chtěla jsem jenom říci, jak je důležité, že se zabýváme sociálními médii a předpoklady, které je potřeba vytvořit Svoboda názoru a přístup ke svobodě názoru, svoboda názoru se dá využít také pro nebezpečné věci, jako je právě internetový uh, mobbing, který, které se šíří Evropou uh, jako oheň. A zaměřují se zejména na zranitelné osoby, na mládež, na školní děti, které uh, kterých, eh, na které se zaměřuje někdy velmi brutálně. Eh, takže si myslím, že bychom měli využít všechny možné mechanismy a takovéto centrum eh, by se mohlo zabývat právě těmito médii. Já považuji za důležité, že se tím zabýváme a že se ubíráme směrem, který je moderní i v oblasti práva a Myslím si, že bychom měli být proaktivnější a jaksi nepokulhávat za legislativou. Eh, to je jenom můj příspěvek. Děkuji a ještě jednou paní eh, Lichtenberger. Já bych k tomu jenom ráda poznamenala, že v těchto otázkách eh, vlastně musíme rozlišovat dvě věci. On, je to rozdíl, jestli něco čtu na nějakém blogu, anebo v, regionálním, eh, v regionálních novinách anebo v novinách eh, Zeit v Německu. Eh, když je to v národním, v celostátním tisku, tak tomu přikládám větší váhu, než když to čtu na blogu. Čili i účinek je jiný. Takže já samozřejmě znám internetové kampaně, ale musím říci, že rozlišuji mezi novinami, jako je Bild, Kronen Zeitung eh, nebo The Sun, eh, protože eh, tady se systematicky rozlišuje i přístup vlastně ke skutečnosti, ke vnímání skutečnosti. To musí hrát určitou roli. Pokud to všechno vezmeme, budeme měřit jedním, jedním metrem, tak vlastně ty, na které se zaměřit chceme, tak je nepodchytíme. Paní kolegyně Volis má slovo, prosím. Thank you very much. Děkuji. Velice děkuji kolegům za komentáře. E, myslím si, že předložením návrhu na stůl tak vlastně začínáme se soustředovat na to, co bychom nejlépe mohli učinit nebo naopak nedělat. Když se vrátím k té studii, kterou vypracovala komise, v souvislosti s touto problematikou, po té, co Řím eh, 2 vstoupil v platnost. Z tento, tato studie došla k závěru, že jestliže umluva jakožto evropský nástroj vstoupil v platnost, je tu prostor, když budeme jaksi k tomu mít odvahu, eh, podívat se na to jako na horizontální nástroj, v souvislosti se směrnicí e-commerce, ale, ale já se přiznám, že jsem to zdráhám, protože vím, jak je to složité, a, ale jsem připravena naslouchat e, a, a podpořit ti, kteří pře- rozhodnou toto předložit formou pozměňovacích návrhů. Já bych e, tomu řekla jaksi vyvážená intervence v této složité oblasti a kterou se snažíme řešit taky formou toho alternativního řešení sporů, ale studie jaksi přišla s těmi svými závěry po vstupu umluvy v platnost a toto je takový, vnímáno jako takový výchozí bod pro to, abychom udělali více. Paní McCarthy, hovoříte o tom, že by mohlo být nebezpečné dávat eh, žalované straně, většinou tedy těm médiím, žádat o to, aby se ani aplikovala jiná legislativa. Já vím, ale ono to si myslím, že je právě součástí té rovnováhy. Ne, nejsem si jistá, že by to otevíralo eh, dveře zneužívání nebo nějakým komplikacím. A s velkým zájmem budu očekávat návrhy, pozměňovací návrhy kolegů. Lhuta byla prodloužena někdy do 10. ledna, myslím, takže prosím, máte bohatě čas a, a budu vítat vaše komentáře k tomuto složitému problému. Dankeschön. Wie gesagt... No, děkuji. Eh, takže pozměňovací návrhy do ledna 2012 a teď už se dostáváme k dalším eh, dvěma bodům, 8 a 9 a problém je, že tady není pan Karim, ale je tady paní Lichtenberger, takže můžeme pokračovat přímo paní Lichtenberger. Děkuji. Zpráva o uplatňování práva Evropské unie je pro mě i eh, nadále jednou z věcí v současné praxi Evropské unie, eh, která si podle mého názoru zaslouží největší pozornost. Protože konstatujeme, že sice přestupky nebo no, zjištěné porušování práva ubylo, ale to podle mého názoru není faktickým dokladem toho, že právo společenství je v současné době lépe prováděno. Je to pouze něco, co poukazuje na to, že některé věci nejsou eh, tak rychle vysledovány, že eh, některými mechanismy nevysledujeme tak rychle, že někde došlo k nějakému porušení eh, pravidel. Takže podle mého názoru ten důkaz zatím podán nebyl. Takže já nejsem toho názoru, že v uplatňování evropského práva jsme situaci vylepšili. Já samozřejmě velice pečlivě sleduji, co se děje v jednotlivých členských státech a nemám dojem, že by se uplatňování o mnoho zlepšilo, ale myslím si, že je to no, složitější a méně transparentní tyto věci konstatovat. A proto musím říci, že ze strany komise pokud jde o ty otázky, které jsme tady přednesli v poslední zprávě, nebyly zodpovězeny. A já bych si přála, abychom v další části diskuzi tyto otázky zodpověděli. Myslím si, že je to nezbytné, protože my všichni pracujeme s velkým nasazením, vytváříme regulaci, nařízení v různých podobách. 15krát eh, se scházíme na různých dialozích, pracujeme s členskými státy, eh, máme různé expertízy, slyšení a potom to celé vstoupí v platnost a je to ignorováno. To přece není možné. Každá země se bude snažit svou eh, věrohodnost zvýšit tím, že to, co bylo přijímuto, bude také sledováno, bude sledováno, jestli je to uplatňováno. A pokud něco takového probíhat nebude, tak eh, začíná být naše velké nasazení, kde se snažíme nalézt moudré úpravy pro evropské občany problematické protože eh, ty věci, které my tady rozhodneme, potom mohou být někde rozmělněny a někdo se o to nestará protože nějaký formální, eh, protože komise na stížnost reaguje pouze nějakým formálním dopisem a potom nic dalšího nenásleduje. Takže já jsem smutná z toho, že tyto podněty nebo otázky, které jsme tady velmi podrobně rozpracovali, nepřinesly žádnou reálnou odpověď a přála bych si, aby komise ještě zareagovala, aby nám přinesla ty odpovědi. To je pro nás potřebné. Opravdu ve hře je důvěryhodnost. Vytvářet krásná pravidla, která ale nejsou realizována, to není dobré a přitom tady ty příklady tak vypadají. Podívejte se na to, co jsme tady usnesli a potom to sledujte Eh, co se děje v praxi, pokud jde například o, eh, veře, o svobodu mínění. A podívejte se také, co, se, co bylo usneseno o Maďarsku a co se děje v současnosti. Takže jsou tady obrovské rozdíly a je to otázka důvěryhodnosti struktury, tedy jak se nakládá s těmi věcmi, které nejsou realizovány tak, jak to bylo určeno po dlouhých diskuzích a jak bylo stanoveno v náročně vypracovaných pravidlech. Tři eh, instance tady pracují na, na pravidlech, trvá to dva nebo tři roky, využívají se obrovské zdroje a potom se to nezohledňuje, neuplatňuje, ignoruje. A proto tedy apeluji na vás na všechny, apeluji na komisi, aby naše práce byla váz, brána vážně tak, aby nedostatečné provádění nebo chybné provádění bylo sledováno a abychom se nespoléhali na to, že tím, že zavedeme nějaké změny ve stíhání nebo sledování přestupků, se, jak se zdá, počet přestupků snížil. Společně s kolegou Karimem bychom eh, koncem února chtěli uspořádat slyšení protože my všichni si přejeme, aby se uplatňování práva zlepšilo. Ono to samozřejmě není jednoduché, Eh, právo společenství eh, by mělo znamenat, že se stížnosti budou lépe zpracovávat, lepší monitoring, eh, ten je důležitý i pro nás, protože když se podíváme na uplatňování práva, tak můžeme zjistit, že jsme se v nějaké oblasti zcela zmílili, protože něco zkrátka uplatňovat nelze, nebo se to uplatňuje Eh, extrémním způsobem a nějakým způsobem to tedy v té praxi nefunguje. Takže potřebujeme lepší provádění eh, pravidel, lidé jsou stále mobilnější, především mladí se více pohybují a mají právo, aby v evropském prostoru měli právní jistotu, a aby právo, se kterým se setkávají, bylo srozumitelné a aby jejich nové potřeby, které naši prarodiče eh, nikdy neměli, protože se pohybovali ehm, v okruhu 30 kilometrů, a to vše musíme řešit. Takže to jsem pouze stručně nastínila toto téma a doufám, že komise buď dnes nebo později písemně všem členům právního výboru zašle nějakou reakci na to, co právní výbor rozhodl minulý rok, nebo to, co plenární zasedání rozhodlo minulý rok, protože se donívám, že my, jako spolutvůrci legislativy, máme právo, abychom byli informováni o tom, co se děje na komisi. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Wikström. Děkuji. Považuji za velice důležité více se soustředit na přidanou hodnotu Evropy prostřednictvím evropské legislativy. A domnívám se, že by bylo zajímavé eh, podrobněji se podívat na aplikaci evropské legislativy v členských státech eh, s takovým specifickým přístupem v nadcházejících letech si myslíme, že lze očekávat, že dojde k mnoha novým věcím, eh, co se týče eurostability, jako v rámci těch nej, nejdramatičtějších nedávných příkladů. A měli bychom se také více soustředit na studie dopadů, abychom se ujistili, že veškerá hodnocení směrnic bude obsahovat eh, komplexní studie o tom, jak byly směrnice aplikovány v členských státech, nejenom abychom narazili na ty nejflagrantnější případy, ale také, abychom se seznámili s nejmenšími různými rozdílnostmi, protože pes je zakopaný v detailu. A paní Lichtenberg říkala, že to jsou jaksi, mm, že je potřeba, že občané si zaslouží chytrá pravidla. Děkuji, Diana Wallis. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní Lichtenberger. Eh, ta moje eh, otázka souvisí také s tím, že je třeba se ujistit, že komunitární právo bude dobře monitorováno a e, proto také to, tomu občané potřebují rozumět. A v souvislosti především s minulou komisí, hlavně komisařka Wallströmova, e, kdy e, jak si občané eh, ze začátku legislativního procesu eh, docházelo ke, ke konzultacím s občany, ale v rámci legislativního procesu dochází ke změnám, čili naši občané potřebují něco stejně jednoduchého a srozumitelného na konci toho procesu. A eh, takže já tomu rozumím tak ze strany sdělení komise, Eh, jakýsi le- eh, legislativní rezumé. A teď je otázka, do jaké míry je to srozumitelné pro občany. Já si myslím, že to bychom měli proskoumat a ujistit, si, že, ujistit se, že to je jaksi citizen friendly, tedy srozumitelné pro občany, protože to je důležité právě pro ty, kterým my sloužíme, aby rozuměli tomu, čím se zabýváme, o co usilujeme a to je potřeba také eh, monitorovat. A ještě jednou na závěr paní Lichtenberger. Děkuji vám za vaše podněty. Já si myslím, že ta otázka je opravdu velmi důležitá. Otázka srozumitelnosti je obrovský problém. Já um, jsem to zažila sama, když jsem spolupracovala na vytváření tyrolského stavebního řádu, eh, že je těžké ho naformulovat tak, aby mu rozuměli stavebníci, kteří si například, nebo investoři, kteří zřizují nějakou stavbu eh, pro zemědělské účely například. Čili s popisem toho legislativního procesu, pokud eh, původní zpráva byla v pořádku, eh, tak my potřebujeme dvěme popis toho, co parlament a rada změnili a musíme to naformulovat srozumitelně, ale současně také potřebujeme e, velmi dobrou závěrečnou zprávu v tom smyslu, co bylo upraveno, co je upraveno, e, co je e, obsahem a jaké jsou lhůty pro mm, provádění, protože lidé si pak nejsou jistí. Vzpomeňme třeba směrnici o řidičských průkazech, řidičských oprávněních na nátlak Rakouska, Belgie a Německa je vybavena prováděcí lhůtou 17 let. V některých státech funguje, v jiných nefunguje, v některých eh, se vlastně na ní ani ne, nedívají a to prostě vede opravdu k deficitům eh, v uplatňování práva, protože tady není jasně řečeno, hm, eh, co v tomto vyjednávacím procesu Eh, protože na konci těchto vyjednávacích procesů nejsou řešení srozumitelná a eh, výhodná pro občany. Mm, když nikdo neví, jestli se tedy nějaký předpis má implementovat nebo ne, kolik řidičských oprávnění v roce 2020, eh, kolik typů řidičských oprávnění bude existovat v Evropě ještě v roce 2020. To je pro mě ten případ, kdy potřebujeme také dát určitou reakci, určitou zpětnou vazbu vazbu zákonodárci, protože pokud dojde k aplikaci až po 17 letech a všechny země si v tom přechodném období budou dělat, co chtějí, nebo, eh, si, nebo budou implementovat jenom něco, co se jim líbí, co se jim nelíbí, to zatím ponechají stranou a budou se snažit najít nějakou, mm, nějak to obejít. Existují eh, podle mého názoru tady možnosti, eh, které jsou i pro nás vlastně zrcadlem. Eh, je to takový monitoring, o kterém bychom mohli říci, že je takový, aby ti, kteří se mají mm, právními předpisy řídit, aby chápali, jaký byl záměr tvůrců toho, toho právního předpisu Děkuji. Dobře, my jsme ale tady také, také staromódní eh, a staromódní jsou třeba také slova, jako jsou účastníci dopravy a tak dále. A teď tady eh, bych rád dal slovo komisi, aby se k tomu vyjádřila. Děkuji, pane předsedom. Jsem velice potěšen, že zde mohu zastupovat komisi, eh, jakožto tedy eh, zástupce ředitele eh, toho oddělení. A potom, co tady zaznělo, je jasné, že parlament má k tomu stejný postoj jako komise. Myslíme si, že je velice důležité a věnujeme velkou pozornost uplatňování evropského práva a e, tato zpráva samozřejmě může e, tu situaci popsat pouze velice obecně, ale účelem je, aby e, tady to úsilí, které vyvíjí komise, podniká společně s členskými státy, aby to bylo skloubeno tak, aby to právo bylo uplatňováno tady správně, aby to mohlo být kontrolováno, jak je uplatňováno. Komise se tady samozřejmě eh, snaží eh, intenzivně eh, informovat občany, je tady mnoho nejrůznějších dokumentů a, je, a komunikace a dohody s členskými státy, Eh, jsou velké, snažíme se tady vyřešit problémy co nejrychleji, eh, problémy podniků a občanů, eh, jsou tady různá řízení pro porušení ve chvíli, byly, kdy se nepodaří dosáhnout dobrého výsledku, snažíme se mít implementační plány, abychom úzce tady mohli spolupracovat s členskými státy, abychom zajistili, že ta jejich implementace, to provádění je správné a snažíme se také rychle navazovat nebo reagovat na pozdní e, aplikace e, různých směrnic a my jsme tady se už obrátili i na soud, e, aby tady byly uvaleny různé peněžní sankce. A je tady také vidět, že tady máme mnoho pracovních skupin, kde spolupracujeme s členskými státy nejrůznějších úrovních, snažíme se tímto způsobem tedy aplikovat právo a hovoří se také o pravidelných zprávách, které často zákonodárce eh, přidá k legislativě, mají být produkovány čtyři nebo pět let poté, co byl eh, daný zákon eh, proveden a také tady máme různé hodnocení ex post, tedy Eh, o tom, jak to funguje a pak tady máme eh, také proces, který sleduje, eh, jak by měla být legislativa dále rozvinuta, tak aby se vyřešily problémy, na které se narazilo při provádění tohoto předpisu v minulých letech. A snažíme se také sledovat, jak to funguje v jednotlivých odvětvích, snažíme se toto podporovat. A potom tady máme také různé nástroje, pokud jde o volný pohyb občanů. Máme tam různé mechanismy pro odvolávání, tak aby občané mohli se eh, přímo, tedy mohli se přímo jak si opírat o ta práva, která od Evropské unie mají. Takže jsou tady eh, mnoha opatření, která provádíme a nyní se eh, snažíme poukázat na úsilí vynaložené k tomu, aby ta práce byla prováděna správně. E, samozřejmě, že se nám nedaří dosahovat všech výsledků, které si přejeme, ale velmi tvrdě pracujeme na tom, abychom jich dosáhli co největší množství. Parlament nás požádal, abychom tady e, měli e, pravidelné zprávy, tedy i o statistických informacích a netvrdíme, že to množství porušení předpisů, na které jsme přišli tento rok, ukazuje, že ty výsledky byly plně dosaženy, protože e, tím, že byly zavedeny různé e, pilotní projekty nebo e, lepší metody, tak tak to sice je, ale stejně si uvědomujeme, že jsou tady velké problémy s tím, že provádění směrnice opožďuje, protože jsou tady také různé případy, kdy směrnice nebyly včas eh, uplatněny a my jsme si toho všimli, identifikovali jsme tento problém a snažíme se eh, obracet se na soud, aby uvaloval eh, na členské státy různé sankce. Závěrem bych řekl, že velmi intenzivně na této věci pracujeme vydáváme, nebo vydali jsme tuto zprávu, kde jsou velmi podrobné přílohy s informacemi a e, ti, kdo se budou chtít podívat na situaci v konkrétním odvětví, tak mají tu možnost a e, komise díky této zprávě vlastně poskytuje takový přehledný obrázek o té celé situaci. Děkuji. Okay, danke. Unsere Berichts Děkuji. Děkuji. Naše návrhy budou předloženy do března a jinak každopádně toto téma eh, je projednáváno každoročně. Já nyní na dvě minuty přeruším eh, schůzi, protože přepneme, se budeme přepínat do režimu neveřejné schůze a je potřeba tedy eh, přerušit nebo ukončit vysílání, takže za dvě minuty pokračujeme.